We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. Bez mikrofonu. Mikro. Zapněte si mikrofon. So we have already discussed. No, eh, tak. Eh, my jsme eh, o tomto už eh, diskutovali. Já bych chtěla, abychom o tomto bodě diskutovali i nyní, prosím. Ještě jednou se k tomu vracím. My jsme tuto žádost, víte, že eh, na plenárním zasedání tuto připomínku vznesl pan Salafranka, diskutovali s právním oddělením jako takovým a právě podle citovaného článku 140 odstavec 2 z toho vyplývá návrh na odsouhlasení této debaty jmenovitým hlasováním čili můžete se k tomu jmenovitým hlasováním vyjádřit. pakliže odsouhlasíte debatu bude debata pokračovat pakliže neodsouhlasíte bude tato debata nebo tento postup přijat bez debaty. čili ještě jednou zahajuji hlasování k tomuto bodu. Ano, přerušuji hlasování point of order. Pane předsedo, já bych rád k tomu něco podotknul. Samozřejmě, je to poněkud zvláštní, když tady máme mít rozpravu, my jsme se dostavili a čekali jsme, že bude rozprava a tady dojde k tomu, že se nemá konat. To je jedna věc. A druhá věc. Tady zjevně nemáme možnost korektně, tak jak to vy jste to, pane předsedo, navrhl, korektně hlasovat, protože já nevím, zda všichni kolegové mají sebou hlasovací kartu. Pokud tedy necháváte hlasovat, bylo by spravedlivé, abyste to zdědil předem

Eh, hlasování ano pro pokračování diskuse, anebo ne pro, eh, pro uzavření bez diskuse. Chci jenom vědět, jak se bude pokračovat, jak se bude hlasovat. Čili otázky byly zodpovězeny, prosím ještě jednou otvírám hlasování. Okay jednou, ještě jednou vysvětlím tedy hlasování. Omlouvám se. Eh, kdo bude hlasovat pro, znamená, že chce eh, přijmout usnesení, které... Ještě, je o natolik vážné hlasování že je třeba trošku mírnit emoce. ještě jednou přečtu návrh který mi byl předložen právním oddělením v souladu s článkem one hundred and forty odstavec two jednacího řádu navrhuji aby první bod rozpravy o případech porušování lidských práv demokracie a právního státu guantánamo a hladovka vězňů byl přijat bez rozpravy hlasujeme tedy o tomto návrhu. je to jasné? můžeme hlasovat. hlasovali jste všichni? končím hlasování. Those in favour? This is members voting. Members 44. in favour 25. Against 19. Yeah. So it's carried. It was carried. Takže návrh byl přijat. To znamená, že bohužel nebude debata. Tu víc, ja?